směrnici, protože v této krizi občané ztrácejí důvěru v Evropskou unii, tak se, bychom se měli pokusit tento trend zvrátit. Děkuji. Děkuji a e, tím e, uzavíráme rozpravu k této konkrétní věci a hlasovat se bude zítra od 12 hodin. Další bod je otázka k ústnímu zodpovězení pro komisi a otázka se týká neudržitelného rybolovu makrel v severovýchodním Atlantiku. Takže já dávám nyní slovo panu Gallagherovi, který je autorem této otázky. Děkuji. Já jsem, eh, paní předsedající, velmi rád, že tady mohu znést tuto zásadní otázku týkající se neudržitelného rybolovu makrel v severovýchodním Atlantiku. Jde o nezodpovědné kvóty, které jsou stanoveny Islandem a Ferskými ostrovy na rok 2014. To jsou naprosto nepřijatelné kvóty. Toto eh, nezodpovědné jednání ohrožuje zatím zdravou populaci makrel v této oblasti. Rada pro rybolov zastavila před 12 měsíci eh, makrel v této oblasti. Pokud dojde ke zhroucení populace této oblasti eh, z titulu rybolovu, které provádějí Island a Farské ostrovy, tak to bude mít obrovský vliv na celý rybolovný sektor Evropské unie. Může to ovlivnit další druhy ryb a jasně se ukazuje, že pokud nebudou přijata žádná opatření, co se může stát. Islandský rybolov eh, tvořil 1%, dnes představuje až 23%. Tvárské ostrovy se 4,5% zvýšily svůj podíl na 29,3%. Island tedy navýšil od 30 násobně e, eh, svoje ryboloférské ostrovy podobným způsobem. Podobně šokující údaje máme e, o rybolovu v této oblasti. E, tím se naprosto jasně ukazuje, že obě tyto země se účastní v neudržitelném eh, rybalovu a poruší tím příslušnou legislativu. A co ještě horší, Farské ostrovy vystoupily z společného hospodářského programu, v rámci něj už se stanovovaly kvóty a rozhodli se zavést eh, nebo zvýšit objem až trojnásobně a já bych chtěla, aby komise dostala mandát a přestala ignorovat eh, to, k čemu dochází, protože ten, s tímto mandátem vyslovil souhlas většina tomto parlamentu. Jako zpravodaj eh, tedy vás vyzývám, abyste začali bezprostředně jednat, nemá cenu dále vyjednávat. Musíme se postarat o to, aby tento průmysl přežil. Ve světle toho, co jsem právě řekl, a ve světle také toho, co bude no příslušné nařízení, jsem jenom velmi těžko chápe, proč komise i nadále ignoruje názory většiny parlamentu. Určitě, paní komisařskou musí souhlasit s tím, že nadměrný rybalov povede k devastaci eh, celého sektoru. Proběhlo 12 kol jednání, ale ani jedna z těch stran nepřišla s nějakým rozumným návrhem. A teď budou muset. Já tu vinu kladu také nejenom tedy Islandu a e, Férským ostrovům, a také komisi. Musíme prokázat, že neudřitelný rybolov makrel tady skutečně je, než bude moci přijmout sankce. To jste, paní komisařko, řekla už Říněna, radě ministrů. Víme, že eh, u obou těchto zemí došlo k eh, velkému nárůstu komise. Také v rámci Evropské unie zavedla velmi přísná opatření, a to já podporuji. Mám na mysli opatření proti, eh, namířené proti Španělsku, tam, kde bylo prokázáno, že rybolov je neutřitelný. Předseda výboru pro rybolov s tím také eh, souhlasil. Je na čase, aby Rybalov byl udržitelný. Je potřeba, aby se zohlednily vědecké eh, poznatky a snížil se 25%, snížili se kvóty 25%, abychom se dostali na udržitelnou úroveň. My všichni to podporujeme, ale rozhodně to nebylo zohledněno v eh, žádném z rozhodnutí komise. Takže nevím, proč jste dosud nepřistoupili k nějakému efektivnímu postupu, abyste odstrašili takové neudržitelné jednání. Je potřeba s, něčím, s tím něco dělat, něco dělat? Dostali jste silný mandát, ale, před, ale eh, ignorujete ho ztrácím trpělivost a dělám si velké obavy z budoucnosti společné politiky rybolovu. A doufám, že pro nás budete mít nějakou dobrou zprávu dnes večer. A doufám, že nám řeknete, že konečně začnete vnímat eh, postoj tohoto parlamentu. Grazie, la parola Děkuji a nyní dostává slovo paní komisařka Damanaki. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych poděkovala panu Gallagherovi eh, za to, že poukazuje na tuto otázku, která je v skutku důležitá. Eh, bavili jsme se o eh, důsledcích nadměrného rybolovu ze strany Islandianů a ostrovanů, tedy obyvatel Fajerských ostrovů. A o to konkrétně pro tyto druhy. A sdílím v obavy jejich kroků, tedy z důsledku jejich kroků na naše rybáře. Ohrožuje to především naše místní rybolovná společenství e, tam, kde nemůžou lovit nic jiného. Takže souhlasím, že je to velice obtížná situace. Tu situaci e, tady velice bedlivě sledujeme. a pokoušíme se mnoha, ale opravdu mnoha cestami eh, zatlačit na vládu Islandu a na Fajerské ostrovy, aby eh, politiku změnili. Já doufám, že nakonec, i když to asi bude trvat dlouho, se nám podaří eh, vrátit se s tedy k vyjednávání se všemi příbřežními státy a dohodneme se na této dané populaci. Zatím tomu tak není. Co tedy budeme dělat? Abych to zkrátila. Je tady možnost obchodních sankcí, ta je samozřejmě na stole. Je na stole. Nicméně je důležité, abychom eh, zvažovali řadu velmi důležitých faktorů. Především eh, právní podmínky, které musíme eh, splnit a za druhé se musíme zamyslet nad načasováním svých kroků. Pokud je o makrely, tak tam mohu říci, že v současné době v členskými státy projednáváme eh, možné eh, kroky. Příští eh, rok, tedy příští týden se setkám s norským ministrem v Bruselu a doufáme, že dospějeme, nebo doufám, že dospějeme ke společnému rozhodnutí. Rádi bychom o tom rozhodli společně s norskou vládou. Rád bych také ovšem tak uvedla, že hm, komise se už zabývala procedurálními otázkami a to tak, aby urychlila rozhodovací proces, pokud eh, do toho půjdeme. Čili když se rozhodneme eh, do toho jít, tak eh, už jsme připraveni ty postupy velice urychlit. Určitě vás budeme informovat, vás všechny, e, které to zajímá, po příštím týdnu, až e, dokončíme to jednání s norskou vládou. Tolik k makrelám. A teď e, k atlantsko-skandinávskému sledi. Tam ta situace je bohužel docela jasná. Komise samozřejmě lituje oznámení Fajerských ostrovů 26. března podle kterého oni chtějí eh, straně prakticky strojnásobit svoji kvótu. To je eh, pro nás nepřijatelné. Nepřijatelné je, že oni odjel, tedy opustili s eh, multilaterální vyjednávání. Jak komise, tak naši norští partneři ve svém společném prohlášení vyjádřili své obavy a vyzvali Fárské ostrovy k odvolání těchto kroků. E, tyto jednostranné kroky e, samozřejmě e, zásadně ohrožují nebo mohou ohrozit udržitelnost této důležité lidí populace. V tomto případě, protože tady je ta situace i jasnější, jak už jsem uvedla, jsem dala zelenou k zahájení interního řízení komise pro nasazení obchodních nástrojů vůči Farským ostrovům, takže teď je to řízení zahájeno. Děkuji vám a, a nyní uh, řečníci jménem politických frakcí za EPP, pan uh, Valenca, minutu 30. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, jsem velmi rád, že můžeme dnes hovořit o e, rybolovu Islandu, protože některé prvky jsou vlastně Eh, takovou spornou eh, věcí mezi EU a Islavskou, protože co se týče eh, rybolov makrely, tak oni postupují nerozumně a není to v souladu s duchem spolupráce, což je zase základem existence a fungování Evropské unie. Takováto nezodpovědnost může vést k velkým problémům s populací v nedá, blízké budoucnosti. Jestliže ty nové limity využije Island, pak to překročí to, co doporučuje Mezinárodní Rada pro výzkum moří, pokud jde o rybolov této, tohoto druhu o 35 V perspektivě tedy to bude vlastně jasně hrozit, že vyhne tento druh a myslím si, že takováto činnost Islandu musí být při přístupových hovorech probrána. Evropská unie má nástroje, které nám umožňují, abychom uskutečnili sankce v případě neodpovědného přístupu ke společným populacím prosím, Je na čase, aby si Island uvědomil, že i kandidátské, i členské státy mají e, podobné povinnosti co do e, pravidel hry. A konkrétně teď je tady velká potřeba, abychom spolupracovali, aby se projevila dobrá vůle. E, pokud jde o závazek řešit unijní záležitosti. Děkuji. Děkuji za skupinu socialistů a demokratů. Paní Tomas. Děkuji. Rybolov eh, Makrov eh, mohl být po dlouhou dobu považován za příkladný, ale od roku 2006 eh, nebo v roce 2006 byl stav populace makrely v Atlantiku nejvyšší za svou historii. Ta se to celé teď výrazně Eh, změnila, protože začaly stoupat eh, kvóty eh, určené rybářům na Islandu a na Ferských ostrovech. Důsledky jsou, a to přesto, že klesla evropská kvota, velmi negativní a ohrožuje to i živobytí evropských rybářů. Týká se to také francouzských rybářských lodí podobně i irských a britských. Myslím, že eh, jde o to, jak zakázat zcela eh, lov a zabránit eh, vykládání jiných druhů ryb. Pokud tyto dvě země budou ignorovat vědecké důkazy, tak bude potřeba, aby Rabat pro, Rada pro rybolov zasáhla okamžitě. Budeme muset tu situaci sledovat eh, velmi eh, pečlivě a komunikovat o ní. Je potřeba, aby komise sehrála svou roli regulátora a aby potrestala toto eh, ekonomicky, ekologicky závadné chování. Na prvním místě je potřeba, aby tyto země se dostaly na seznam těch, eh, které nedodržují eh, pravidla pro udržitelný rybolov. Také bude potřeba zrušit privilegované obchodní vztahy. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Eh, Děkuji. Pan Hudson na jednu minutu. Pro nás je frustrující se tady eh, zase eh, bavit o pořád stejných věcech, v tomto případě jde o rybolov makrel, což je velmi eh, důležitá ryba pro Skotsko. Zdá se, že komise je všemocná, když reguluje naše evropské rybáře, ale je velmi neflexibilní a neakceschopná, když jde o rybáře odinut. Takže ty pravomoce, které má nad námi, mají jenom velmi malý dopad, když jde o řešení eh, tohoto sporu. Skotský ministr pro rybalov navrhuje eh, zvolení nějakého mezinárodního mediátora, který by měl se zasadit o vyřešení tohoto sporu, tak aby ten spor skončil pokud možno neutrálně, objektivně a já doufám, že paní komisařka si je vědoma této možnosti, protože to vypadá, že dosavadně, dosavadní nástroje k ničemu nevedly. Děkuji za ECR paní Gerling na minutu a půl. Děkuji. Ve Spojeném království a asi i v jiných členských státech spotřebitelé chtějí čím dál tím více kupovat ryby, které pocházejí z udržitelného rybolovu. Opírají se přitom o certifikáty, které to dokládají. Makrely eh, dostávají tyto certifikáty, eh, začínají se objevovat na jídelních lístcích eh, spotřebitelů a v restauracích to, ale po unilaterálních krocích islandoverských ostrovech Eh, skončilo, takže mm, to také přeostřilo situaci britské flotily a bude to ještě horší, až eh, populace eh, makrel klesne ještě víc, protože k tomu dříve nebo později dojde. Již teď dochází k kolapsu cen. Evropští rybáři, kteří dodržují pravidla, mají poloviční výnos, než měli před dvěma lety. A proto se chci připojit k s ostatním kolegům. Chci se zeptat na tu evidentní otázku. Proč komise neuzavřela nějakou dohodu s Farským ostrovy a s Islandem a jak, chci se ptat, jestli hodlá využít pravomocí, eh, které má a které my jsme požadovali už před šesti měsíci, tak aby změnila jednání těchto dvou zemí. Jaké kroky tedy komise eh, podniká, aby oživila dohodu mezi pobřežními státy. Děkuji. A teď eh, pan Kun tady není, takže eh, teď má slovo pan Sanchez Presedo na minutu a půl. Eh, Děkuji, paní předsedající. Když hovoříme o naplňování mezinárodních norm, tak dohoda o morském právu OSN a, dohoda o migračních eh, tedy eh, migrujících druzích se vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy, které mají mořské pobřeží a loví. Podíváte-li se na eh, makrelu v severovýchodním Atlantiku, kde Norsko a všechny další země, jak pan eh, Gallagher říkal, eh, ty do toho, Fářské ostrovy do toho přišly eh, a navýšili svoji kvotu 30krát a Island 23krát od roku 2006. A to samozřejmě vedlo k nárůstu rybolovu a ovlivňuje to udržitelnost tohoto zdroje. Pokud se podíváte na stávající způsob rybolovu, Ovšem musíte mít na paměti zájem Evropské unie a dalších zemí, takže eh, je tady eh, velká eh, nejistota v celém sektoru. Zaprvé je třeba vytvořit určitou kulturu dodržování pravidel. Potřebujeme pravidla a, musíme rozložit interní kvóty a, a řádně naplňovat opatření členských států a potom také eh, řádně kontrolovat. Když už budeme pravidla eh, hry mít, budeme eh, je naplňovat, tak já každopádně budu podporovat to, že paní komisařka se snaží dialogem dosáhnout řešení, ale teď je třeba přijmout opatření, když vyjednávání nevedou ve slušné době k výsledku. Děkuji a nyní má slovo pan Krek. Paní komisařko, paní předsedající, vážení kolegové, já bych se s vámi chtěl podělit o pocit zklamání, který mám ohledně e, distribuce kvót makrel. Island a Farské ostrovy e, nerespektují eh, v minulosti uzavřené dohody. Jejich unilaterální kroky jsou nezodpovědné vedou k neudržitelnému rybolovu makrel v této oblasti. Ty nerealistické eh, kvóty jsou příliš eh, vysoké a několikanásobné v porovnání eh, s předchozím stavem. Jak už jsme tady slyšeli od našeho kolegy, Island zvýšil své kvóty o 23 krát a Férské ostrovy podobně také několikanásobně, přitom ignorují Eh, ekologické, ale i komerční eh, zájmy všech zúčastněných je potřeba eh, s nimi vyjednávat, protože jde o udržitelný rozvoj s oceánem. Evropská unie zavedla velmi přísná pravidla, přísné kvóty a různé udržitelné způsoby rybolovu, ale je potřeba, abychom zpřísnili také naše vztahy se třetími státy. Eh, naše legislativa z roku 2012 umožňuje zavést velmi přísné sankce vůči těm státům, které nedodržují pravidla udržitelného rybolovu. A proto se chci zeptat komise, na co ještě čeká při zavádění těchto sankcí vůči Islandu a Ferským ostrovům. Myslím, že jejich postoj je velmi provokativní a myslím také, že Island může vzdát svou naději na vstup do Evropské unie. Děkuji vám. Teď eh, přistupujeme ke Catch the Eye. A situação que... Uh, uh, pane předsedající, uh, paní komisařko, uh, ta situace je velice eh, vážná. Jednostranné rozhodnutí navýšit eh, kvóty lovy u makrel ze strany Fajerských ostrovů a Islandu má velice eh, zásadní dopad pro všechny země, které loví tyto druhy. Situace se zhoršuje, protože mezinárodní rozhodnutí jsou eh, dále přijímána, prostě eh, samovolné kvóty. Prostě my musíme se opravdu pokusit eh, si ten zdroj rozdělit a efektivně reagovat. Musíme se pokusit postihnout toto opakované porušení pravidel. Komise se pokouší restriktivně přistupovat k rybolovu, ale a takže by měla Eh, vlastně eh, podporovat taková opatření, ale eh, ona škodí naší rybolovné flotile. Říkáte, že musíme něco udělat, no tak něco dělejte. Pro ty lidi. Řekněte nám konkrétně, co děláte. Jakých výsledků jste dosáhli? Postarejte se o to, aby ty dvě země opravdu se začaly chovat. Děkuji a pan, pan Nikolesku. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Já bych chtěl přivítat eh, tuto debatu v parlamentu. Chtěl bych se připojit ke kolegům, kteří již vysvětlovali důvody, které by nás měly vést ke zpřísnění našeho eh, postoje. Bohužel situace, o níž teď hovoříme, není úplně osamocená. Měli bychom stejně pevný postoj mít i vůči rybolovu v Černém moři. Tady to řízení rybolovu je velmi obtížné, protože pouze dva eh, eh, pobřežní státy jsou členy Evropské unie, proto bychom eh, měli být přísnější. Bohužel dialog se třetími státy v této oblasti je velmi neuspokojivý. Chtěl bych na závěr také říci, že Čína uh, má 12 krát větší rybolov než zbytek států, které jsou v OSN. A to, že ty ryby pocházejí z oblasti kolem Afriky, rozhodně není žádnou, žádnou úlevou. A všichni by se měli zdát v eh, části rybolovu. Děkuji, pan van Nistelrooy. Eh, paní předsedající, pane, paní komisařko Damanaky, Uh, už uh, před uh, nedávnem jsme tady uh, debatovali o nové ryborovné politice uh, udržitelné a na druhou uh, stranu zohledňující příjem uh, rybářů. A teď se to najednou vymklo uh, spod kontroly eh, u těchto dvou ostrovů. Jak můžeme vysvětlit vlastním lidem, eh, kteří eh, loví makrely i v Nězemsku, že tak klesají ceny? i když tady máte vy tu ústřední úlohu. Jak daleko jste dosáhli se svými kroky? My jsme tady určité hodnotové společenství. Dohoda je dohoda a to platí i pro Island. Island se připravuje na vstup do Unie tak prostě musí eh, chápat a také eh, cítit, že takhle to nelze. Grazie onorevole Stiller. Děkuji. Thank you, eh, madam. Mnohokrát děkuji paní eh, předsedkyně. Já bych jenom chtěla dodat k tomu, co říkal pan eh, Nesterojist, aby eh, komisař, paní komise mohla zvážit ten návrh pana Nesteroje ohledně nějakého mediátora. A jak už tady říkali i ostatní, současné Eh, jednání o eventuálním členství Islandu v Evropské unii pokračují a jak určitě víte, eh, právě příští týden eh, se bude o tom hovořit, že tady bude se, se hodnotit akce. Možná, že to by mohlo právě být příhodným okamžikem pro to, aby se s tím něco udělalo, protože oni pořád ještě žádají o členství a musí se tady právě řešit a tato záležitosti, právě to je velice naléhavé, protože jedná se o neudržitelnou situaci a je nutné, aby se podnikly konkrétní kroky. Děkuji. Děkuji, pan Davis. Děkuji. Paní předsedkyně, tohle bylo velice správně řečeno, protože Island má eh, dobrou pověst v tom, že se snaží o udržitelný rybolov, ale teď riskuje, že se to nenapravitelně pokazí. A já bych určitě uvítal, aby se Island stal členskou zemí Evropské unie. Víme, že to jsou velice choulostivá jednání a co se týče té nadcházející akce, já eh, se nemůžu dost dobře paní komisařky ptát, jestli je pod nějakým tlakem, ale zeptal se paní Taylor, pokud si myslíme, že není možné možné pokračovat v jednáních tak, aby se dosáhlo e, dohody o udržitelném rybolovu e, o, mezi Islandem a mezi e, Evropskou unii, znamená to, že by ta jednání byla potom ohrožena, ale dále na vás, paní komisařko, nebudu tlačit. Děkuji a slovo má paní Ismá komise. Děkuji, eh, paní předsed... Děkuji. Eh, komise si nepřeje zasahovat do eh, volebního procesu v Ir- v Isna- na Islandě. To chci zdůraznit hned na začátku. Teď bych ale vám chtěla všem poděkovat za vaše příspěvky. A ráda bych také zopakovala, že děláme opravdu hodně, abychom vyvíjeli nátlak na Island a Falerské ostrovy, aby se vrátili k vyjednávacímu stolu a aby se dospělo k dohodě ohledně obou populací makrely i eh, atlantického skandinávského sledě. Eh, používáme samozřejmě různé bilaterální a jiné nástroje, protože snažíme se také o tom hovořit na mezinárodních fórech, všude, kde to jde a nevylučujeme žádný návrh. A Dostali jsme už návrh eh, ohledně eventuálního mediátora, zprostředkovatele, ale musíte si uvědomit, že s tím by nejprve museli všichni souhlasit, že tedy pak bychom museli všichni také akceptovat výsledky takové mediace. Museli bychom tedy nejprve všechny přesvědčit, aby s tím posléze souhlasili a to by nebylo jednoduché, ale nevylučujeme nic. Vyrozuměla jsem ale, že pro vás, pro všechny, že vš- pro všechny, kdo hovořili v diskusi, je důležité, E, realizovat e, nové nařízení o obchodních sankcích. E, o tom jste hovořili všichni a já jsem to dobře slyšela, i když musím zopakovat, že musíme být opatrní, musíme mít celá konkrétní právní základ, musíme myslet na vhodný čas a potřebujeme spojence. Proto se zmiňuji o makr, když v souvislosti s makrelou říkám, že o tom budu hovořit příští týden s, ministr, s ministriní z Norska, bude to ve středu a posléze vás všechny budu informovat o tom, jaké rozhodnutí bylo učiněno, protože my musíme také tady mít na své straně nory, ty potřebujeme. Bez toho totiž výsledek nebude tak dobrý, jak je to možné. Co se týká eh, atlanticko-skandinávského sledě, zcela jasně jsem vám řekla, že podle našeho názoru je tady situace jasnější. Já jsem dala zelenou, aby bylo zahájeno aby eh, řízení nebo postup, aby bylo možné uplatnit obchodní nástroj, tedy včetně obchodních sankcí proti Faorských ostrovů. A v tomto případě oni ovšem opustili stůl vyjednávání. Děkuji. Děkuji, paní komisařko tím jsme uzavřeli tuto konkrétní rozpravu a dostáváme se k dalšímu bodu na našem programu. Bude to zpráva pana Čičestra na téma Evropské